Hovoříme zde o navýšení finančních prostředků, tak aby Evropa mohla realizovat své cíle, tak jak jsou definovány Lisabonskou smlouvou. Zároveň se hovoří o vlastních zdrojích a, a e, o svobodě našich institucí v rámci e, našeho e, rozpočtu nebo rozhodování o rozpočtu. Dále jsou zde evropské politiky, ve kterých bychom chtěli pokračovat, například politika soudržnosti, která fungovala výborně v minulosti a měla by fungovat takto i do budoucna, tak aby jsme byli modelem spolupráce mezi, jedno, mezi námi národy. Pokud jde o tento víceletý finanční rámec, pokud, eh, vyslech, pokud bude vyslechnut Evropský parlament, tak by tato politika soudržnosti mohla vstoupit do nové etapy díky eh, meziregionům. Právě proto eh, vytváříme určitou novou strategii, která umožní rovnost příležitosti ve všech teritoriích Evropské unie bez ohledu na jejich handicapy, bez ohledu na nedostatky skutečný rozvoj jednotlivých eh, regionů nebo, eh, nebo nedostatky způsobené evropskou krizi v současnosti či do budoucna. Soudržnost mezi jednotlivými teritorii Evropské unie představuje základní cíl, základní strategii, na které bude záležet naše budoucnost. Návrhy, které zde vidíme, jdou správným směrem a pokud budou přijaty, tak zlepší naši budoucnost. Vážený pane předsedo, Hlasování o této zprávě si myslím znamená jednoduchou volbu. Evropa, která bude pokračovat do budoucna a která eh, bude v podstatě eh, Evropou pro nás, pro všechny, bez ohledu na politickou příslušnost. Děkujeme, paní Figurejdo má slovo. Děkuji, pane předsedo. Je naprosto nepřijatelné, že v době závažné krize eurozóny, která vznikla kvůli neoliberálním politikám a nedostatku solidarity a politické a ekonomické soudržnosti, je nepřijatelné, že v, této, v tomto okamžiku chceme zrušit eh, udělat takový velký zásah do evropských politik a do finančních prostředků, které se na ně vydávají. Když se podíváme na sociální politiku, tak je samozřejmě jasné, že jedna z největších výher nového víceletého rámce je, aby zde bylo zásadně navýšení finančních prostředků, abychom mohli podpořit ekonomickou a sociální soudržnost, abychom eh, zmenšovali národní příspěvky, které bychom redukovali na 10 zejména v zemích, které mají největší finanční obtíže abychom investovali do investicí, do veřejných služeb, abychom podpořili produkci a vytváření pracovních míst, ale které budou propěna zprávy pracovníky, abychom vymítili chudobu, sociální nerovnováhy a abychom vymítili veškeré typy diskriminace, zejména té, které se týká genderových záležitostí. Je důležité podpořit rozvoj. Není mož- je důležité, abychom značně snížili náklady na vojenské výdaje a na zahraniční reprezentaci a proto si myslím, že ta zpráva je vlastně je velice, velice pokulváhá zatím, za co by bylo potřebné pro lepší Evropu a pro spravedlivější Evropu do budoucna pro občany. Děkuji, paní Figueredo. A určitě všichni chápete, milí kolegové, že eh, teď já, když jsem, teď jsem přišel, tak musím tedy eh, eh, se vyjádřit soustra s tím, že zemřel Jorge Chemprun, který byl velkým bojovníkem proti nacismu ve Francii, byl deportován, bojoval proti frankistické vládě ve Španělsku, zemřel tedy dnes ve věku 87 let a on i pracoval na eh, našich evropských programech. Je to velký Evropan, byl to velký Evropan a já eh, jsem ho osobně znal a já bych velice rád, aby pan předseda eh, parlamentu Buzek, aby eh, vyjádřil naši soustrast jeho blízkým. Já myslím, že všichni tento pocit zde sdílíme. Děkuji. Na minutu má slovo kolega Lorenzo Fantana. Děkuji, pane předsedo. Určitě to je jeden z nejkritičtějších okamžiků ekonomické historie Evropské unie a tento výbor, ten hodně pracoval eh, eh, a v posledních měsících a sehrál velkou roli, to je pravda, ale mm, hovoří se zde hodně o navýšení rozpočtu. Ano, ale eh, my bychom měli také nejenom hovořit o navýšení, ale také si říci, kde bychom mohli dělat škrty. To děláme i v Itálii, protože víme, že jako i jinde evropské zdroje ne vždycky jsou dobře využívány a tolik evropských občanů Eh, vůbec není přesvědčena, že Evropská unie je jim užitečná. Třeba my chceme upozornit i na ty prostředky, které jsou určeny na rozšiřování a kde ty prostředky vůbec skončí, nebo ty prostředky na integraci, kde mm, ty výsledky také jsou chabé. A také chci upozornit na to, že některé regiony, které možná se mm, chovají dobře, tak nedostávají žádné prostředky a ty prostředky jdou do těch regionů, které to používají špatně, anebo třeba i e, pro nějaké nezákonné účely. Takže proto bychom se měli snažit o to, aby Evropa e, mm, se chovala rigorózně také. Děkuji, kolego. A nyní má slovo pan Frank Van Hecker. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych tady udělat takovou poznámku, která se týká obsahu. Za prvé, ta zpráva je silná, je to velice tlustá složka, ale nesnaží se tam o to navrhovat nějaké strukturální možnosti úspor, například odstraňování přebytečných eh, orgánů, jako je například výbor regionu, či hospodářský a sociální výbor, či některé evropské agentury. Rovněž se zpráva neklade otázku, zda by se Evropa neměla omezit na klíčové úlohy. No a pak ve zprávě je tomu zcela naopak. A další věc, mám velký problém s těmi opakovanými návrhy na zavedení nových vlastních zdrojů či dokonce evropských dluhopisů, euroobligací, protože to vše by se potom muselo samozřejmě splácet a když se zde tvrdí, že zde, zde vlastně nenavyšujeme nátlak na občany, tak to prostě je lež zde vlastně dojde k tomu, že bude čím dál tím menší kontrola nad výdeje Evropské unie a z tohoto důvodu naprosto nemohu s touto zprávou souhlasit. Děkuji na dvě minuty, má slovo pan Marinesku. Děkuji za slovo, pane předsedo. Výzvy, které stojí před Evropskou unii, potřebují společnou reakci, kterou bude podporovat celá Evropská unie. Strategie Evropa 2020 je právě takovou reakcí na konsolidovanou Evropu. Zpráva, která je dneska předkládána, uděluje strategii pro rok 2020 eh, klíčovou roli. Lisabonská smlouva přichází s novými kompetence, kompetencemi pro Evropskou unii. Mnoho členských států muselo přistoupit k určitým úpravám ve fiskální oblasti a mm, samozřejmě, že eh, dopad na naše obyvatelstvo byl dramatický. Ovšem my potřebujeme více evropské hodnoty. Zpráva volá potom, aby společná zemědělská politika a politika soudržnosti byly udrženy alespoň na stejné úrovni, eh, jakou vidíme v rámci stávajícího víceletého rámce. Ovšem finance by měly být využívány správným, rádným způsobem a co možná nejefektivněji. Dále zde vidíme eh, kritéria konvergence a soudržnosti, která musí být respektována. Rozpočet na výzkum a vývoj by měl zajistit pokrok ve všech ostatních politikách Evropské unie. Nové struktury, které nabízíme, které navrhujeme pro, pro sedmileté období, představují i více flexibility. To potřebujeme pro náš rozpočet, tak aby se přizpůsobil i budoucím změnám, které nás čekají dále mm, vlastní zdroje, ty jsou nezbytné pro to, abychom mohli nahradit eh, národní příspěvky jednotlivých států. Evropská rada přijala velice ambiciozní cíle pro další rozvoj Evropské unie a tato stejná rada by měla zároveň um, přijmout rozhodnutí o navýšení o 5%, protože to je nezbytné, nezbytná podmínka pro dosažení našich cílů. Tento víceletý finanční rámec, budoucí rámec, by měl myslet především na stabilitu a rozvoj ekonomiky Evropské unie. Rád bych ještě jednou poblahopřál všem zpravodajům. Děkuji. Děkuji, pane Marinesku. A nyní na tři minuty má slovo eh, paní Gardia Sabal Rubial. Děkuji, pane předsedo. Já bych na začátku eh, eh, chtěla poděkovat zpravodaji a všem kolegům z výboru SURE za e, práci a za i e, ochotu se dohodnout e, tak, abychom měli většinovou podporu Evropského parlamentu této zprávě, která dnes se předkládá. Je to zpráva, která je vlastně takovou cestovní mapou pro Evropskou unii a pokud chceme tedy skutečně splnit naše hospodářské, eh, sociální, politické cíle, které jsme si stanovili, a pokud chceme vyřešit eh, problémy příštích let, je to vlastně takový scénář pro ukončení krize i proto, aby náš růst podle strategie 2020 byl inteligentní, inkluzivní. A je třeba si uvědomit, že hodnota Evropské unie je více než suma těch 27 členských států. Pokud jsme pro zemědělství, které má být kvalitní zemědělské, pokud chceme splnit cíle milénia, pokud chceme pomoci našim sousedům ve Středomoří na cestě k demokracii, pokud chceme investovat do inovací, do vědy, pokud chceme nadále bojovat proti změnám klimatu nebo investovat eh, do informací, do eh, mm, eh, Erasmus, do programu jako Erasmus a pokud chceme používat soudržnost jako nástroj pro udržitelný rozvoj a solidaritu a pokud chceme třeba podporovat transevropské sítě energetice a v dopravě, tak jinak řečeno, pokud chceme mít více Evropy, tak musíme mít větší rozpočet pro Evropskou unii. A zde my chceme e, touto zprávou říci, že pokud nebudou zdroje, tak nesplníme naše cíle. A my jsme tady i viděli, že někteří kolegové neslou, nesouhlasí se zvýšením rozpočtu, ale e, samozřejmě hm, když eh, se eh, jednalo o stávajících finančních výledech, tak také to byl eh, doba, kdy se dělaly spíše škrty. Takže my bychom měli teď se na to podívat z pohledu našich cílů. A mm, my musíme ale nejenom říci, o jaké politiky nám jde, ale také, jak je zafinancujeme. A proto musíme mít vlastní zdroje. A to je tedy diskuze, která je Eh, způsobem financováním, který musí být eh, spravedlivý. A tady je několik alternativ. A já myslím, že pan komisař Lavadovský ví, čemu dávám přednost. Je to třeba to zdanění finančních transakcí eh, daň Robin Hood, jak my tomu říkáme, to je daň, která bude penalizovat, trestat spekulace a která bude pomáhat Eh, eh, ostatním a bude tedy eh, trestat ty, kteří si pohrávají s penězi cizích, s penězi jiných lidí. Je to Eh, daň, která nepostihne občany, protože vlastně budou eh, je platit ti, kteří způsobili krizi. Závěrem, my chceme být více ambiciozní, ano, proto, aby evropský projekt eh, šel svou cestou a ne, aby se zablokoval, to bychom přišli o naši budoucnost. Děkuji a na minutu má slovo pan Alexandr Alvaro. Děkuji, pane předsedo. V roce 1975 jsem se narodil do Evropské unie a dosud tato Evropská unie učovala můj politický život. A o, co ví, o to více je pro mě dnes bolestnější, že zde vidím, že se nalévá voda do vína. Když se hovoříme o navyšování, tak v podstatě se vyhýbáme diskuzi o řádném využívání prostředků. Já tu zprávu v současné podobě po která je, má možnost získat velkou většinu eh, tohoto parlamentu za zprávu, která bohužel není dostatečně ambiciozní. Tam se požaduje více peněz pro rozvoj a pro vývoj, ale eh, vlastně se tam vůbec nemění prostředky na zemědělci. Na zemědělství neustále se hovoří o tom, že je třeba více prostředků, ale neříká se, odkud mají přijít. Hovoří se o zdroj, eh, vlastních zdrojích a není tam definováno, co to vlastně jsou. Kdyby opravdu zde byla vůle mít strukturní reformu, reformu, tak bychom možná přijmuli návrh Davida Camerona, že by se tedy zmrazily prostředky, ale aby ty nepoužité prostředky byly přeneseny do dalšího rozpočtového roku, tak abychom je mohli i nadále e, používat, abychom tedy mohli vytvářet projekty, které jsou dobré pro budoucnost a šetřit peníze. Chci říci, že zda Evropská unie obstojí v budoucnu, to opravdu nezávislí na nějakých částkách po desetinné čárce. Děkuji. Děkuji. Pane Alvaro, minutu má kolega Epping. Dnes ráno pan Dol eh, eh, běhl na plenárku a chtěl plédovat pro větší rozpočet, ale běžel tak rychle, že přišel odech. A to dobře reflektuje i diskuzi o tomto eh, rozpočtu tento rozpočet má být 1% evropského HDP, ale říká se nám to nestačí, potřebujeme více peněz. No, Evropa nebyla schopna ani vynaložit ty prostředky, které byly k dispozici. Miliardy z soudržnosti jsou nevyčerpány, no tak se musí vrátit členským státům. Tak já se ptám, proč potřebujeme více peněz, když nejsme schopni vyčerpat ty, které máme. A zde e, my e, v tomto parlamentu máme pana Šulce, pana Frohoštata, pana Dola, kteří e, všichni tedy místo toho, aby hovořili tedy o kvalitě, tak hovoří o kvantitě. Třeba omezit tedy soudržnost pouze pro ty nejchudší, ano, a ušetřit peníze a ty potom přesměrovat do inovací třeba. Já jsem si jist, pane předsedo, že opět my eh, asi narazíme na stejnou zeď a to je na Evropskou radu tento rok s těmito návrhy. Kolega... Děkuji, já bych rád požádal všechny kolegy, aby dodržovali řečnickou dobu, protože máme tady velký seznam a eh, málo času. Paní Durand, minutu a půl. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, z důvodu totožných i odlišných, ale eh, zhoršených krizí, tak národní rozpočty mají problémy. To je zřejmá věc. V každé zemi, bez ohledu na to, kdo je ve vládě, tak se všichni musí snažit šetřit. A zde tady máme dvě možnosti. První je to eh, sami se snažit a pohrávat si tedy s příjmy a výdaji. V některých případech, jak jsem slyšela, bychom měli mít hlavní cíl úspory a ty úsporné balíčky a e, tím asi bychom ještě zhoršili situaci našich spoluobčanů. A druhá alternativa, tu chrání, hájím já, je e, chovat se solidárně a společ, společně e, tedy solidárně vytvářet vlastní zdroje a to z té daně z transakcí, finančních transakcí a my bychom, e, je třeba, abychom e, společně pracovali i s radou, tedy s národními parlamenty, s vládami a společně se snažili řešit to, jak solidárně budeme vytvářet vlastní zdroje, protože nemůžeme chtít všechno. Nemůžeme na jedné straně chtít e, výdaje do infrastruktury a na druhé straně šetřit. Přece to nejde méně přispívat a dostávat víc, to nejde. A musí to být systém založený na dialogu mezi vládami, Evropským parlamentem, radou, národními parlamenty a tím i vzbudíme větší důvěru v Evropu. Děkuji Izabel a nyní na minutu má slovo kolega Cornelis de Jong. Děkuji za slovo, pane předsedo. Podle mého názoru jde o velice nekvalitní zprávu a myslím si, že bychom ji mohli prostě zahodit do koše. Naši občané jsou konfrontováni nesmírně tvrdými opatřeními, úspornými opatřeními. A to je opravdu šíleno, že zde žádáme, abychom utráceli na evropské úrovni ještě větší finanční prostředky. Přece bychom to mohli řešit úplně jinak. Nepotřebujeme neustále navyšovat finanční prostředky, nepotřebujeme neustále um, tahat peníze od eh, nejbohatších států, měli bychom se zaměřit na inovativní projekty, měli bychom se zaměřit na nejchudší státy, měli bychom vytvořit tyto inovativní, inovační projekty pro eh, eh, chudší státy. Hovoříme zde o strukturálních fondech, o společné zemědělské politice. Chceme navyšovat prostředky, ovšem nehovoříme o efektivitě a účinnosti. Musíme něco udělat. Liberálové, křesťanští demokraté by se, by se měli zabývat touto otázkou. Ještě jednou hovořím, pokud se nebo nebudeme zabývat našimi občany, kteří mají problémy, tak prostě nebudeme jedna správným způsobem. Já si myslím, že to je opravdu skandál, když hovoříme o dalším navyšování prostředků pro Brusel. Eh, minutu má pan Morganti. Pane předsedo, milí kolegové, já chci zdůraznit pár aspektů této významné zprávy eh, pokud jde o příjmy. Je jasné, že stávající mechanismus eh, Eh, není dobrý. Mm, jsou ty různé korekce, jako ten britský rabat a potom eh, eh, další. Tam jsou záležitosti, které jsou stejně netransparentní. Takže možná by bylo lepší mít přímé zdroje, ano, které by šly o členských států, a nebo třeba nějakou sjednocenou DPH, něco podobného, ale v žádném případě to nemůže postihnout občany. A zde hm, Eh, ale státy musí být ve zdanění, ve fiskalitě autonomní přece. A zde eh, zpráva hovoří o různých prioritách, některé jsou důležité, některé méně, ale všechny budou stát hodně peněz. A eh, zde my bychom mohli použít různé nástroje jako eurobondy, které je třeba ale řídit rigorózně a, dle nesmíme vytvořit další dluhy kvůli těmto obligacím. A my jako poslanci bychom měli se snažit zlepšit financování Evropy zprávy a mm, třeba i tím, že bychom zvolili jedno sídlo Evropského parlamentu a tím bychom uspo, uspořili miliony ročně, to není žádná demagogie a mm, tím bychom přispěli. Nyní má slovo paní Doc. Minutu. Thank you. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane komisaři. Tím, že se pan Feroštát vysmívá z naší vlády a hovoří zde o určité logice toho, proč by Británie měla dát více pravomocí a více financí Evropě, to v podstatě opravdu je jasný důkaz toho, jak Velká Británie, naše, naše vláda a náš lid, jakým způsobem někteří eh, z nás na nás nahlížejí. Ovšem pan Perošta zapomněl eh, říci eh, na to, že podniky musí utrácet miliony eur u nás, aby, musel, aby plnili různé předpisy Evropské unie. E, naši e, e, rybáři by chtěli mít ty tři miliony ve svých kapsách, což představuje jednotlivé kvóty, které jsou přiděleny ostatním členským státům pro lov ryb. Eh, vy hovoříte o tom, že to není duplikace národních, že by to neměla být duplikace národního rozpočtu. Všem já osobně si myslím, že byste se neměli znalovat našim občanům. My eh, přispíváme přes 4 miliardy eh, do rozpočtu a pokud ztratíme rabat, tak to bude přes 10 miliard. A to v podstatě můžeme navýšit pouze, když zvýšíme daně, snížíme služby a snížíme investice do škol a podobně. Proto si myslím, řečník byl přerušen. Pan Karas má dvě minuty nyní. Pane předsedo, dámy a pánové, my bychom si měli položit pět otázek. Za prvé, jaký rozpočet potřebuje strategie pro růst a zaměstnanost 2020? Za druhé, jaký rozpočet potřebuje měnová unie? Jaké, jaký potenciál úspor máme? Jaký rozpočet potřebují Spojené státy evropské? Jakou roli musí hrát eh, strategie Evropa 2020. Chceme vůbec, aby nějakou hrála. My, Evropský parlament, bereme naši odpovědnost vážně. My říkáme, o co jde. V Rakousku bych řekl, bez peněz prostě nikdo nikdo nebude nic dělat. My chceme realizovat naše cíle, plně závazky, čelit výzvám, dodržovat naše sliby. Více úloh, více úkolů, navýšení konkurenceschopnosti, více udržitelného růstu a zaměstnanosti, výzkum a další integrační kroky. Toto vše není možné uskutečnit pomocí méně finančních prostředků, ani bychom neudělali jasnou reformu a evaluaci stávajících nákladů a nejde to bez vlastních zdrojů. Více Evropy eh, vytváří také potenciál pro úspory v členských zemích. Více Evropy vytváří rovněž i více efektivity a je naší odpovědí na globalizaci. Je to naší odpovědností, naší odpovědí na budoucnost. A týká se to také zadlužení států. Co chceme? Nechceme zmrazit rozpočet. Kdo zmrazí rozpočet, uškočí Evropě a oslabí nás při plnění našich úkolů, které plníme pro občany. Chceme daň z transakcí jako jeden vlastní zdroj, chceme čelit výzvám, chceme dodržet smlouvu, nechceme strkat hlavu do písku. To je náš program. Dejme mu, prosím, správný podnět a prosím hlasujme pro zprávu. Děkujeme. A nyní na tři minuty pan Kalfin. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, milí kolegové, kolegyně. V této zprávě Salvatora Garegie hovoříme o, hlavně o politikách, o jednotlivých politikách Evropské unie. Já bych rád poděkoval všem kolegům, paní Hauk i ostatním, za to, že se zaměřili na tuto oblast, protože finanční prostředky to je v podstatě pouze prostředek politiky. Ano, politiky to je to, na čem záleží a to bychom měli zúraznit, když budeme diskutovat um, příští finanční výhledy. Víme to a víme, to vš- um, víme Eh, to velice dobře, že všechny členské státy musí uplatňovat eh, určitá úsporná opatření. Samozřejmě, že to je propojeno eh, rovněž s bojem proti ekonomické krizi a nesmíme zapomínat na to, že tuto krizi bychom mohli zvládnout i na evropské úrovni. Různé rozvojové plány, regulace na finančních trzích, Eh, různá opatření v oblasti ekonomické zprávy a řízení. Toto jsou komunitní opatření, která by mohla zefektivnit i národní opatření na národní úrovni. A právě národní opatření pro boj s krizí by neměly být, neměla být konfrontována s evropskými opatřeními. Naopak, měly by jít do ruku v ruce. To, že jsme součástí Evropské unie, to představuje předanou hodnotu, solidaritu, to nejsou pouze prázdná slova protože když budete vysvětlovat um, uh, nizozemským daňovým poplatníkům to, že musí platit více za Evropskou unii, tak to znamená, to je trochu jiná situace, než když to budete vysvětlovat bulharským nebo polským daňovým poplatníkům, protože prostě musíme konkurovat na stejném trhu, ovšem platíme jiné příspěvky. Zároveň by bylo obtížné přesvědčit řeckého daňového poplatníka, který, který čelí obrovským problémům. Před několika lety evropský systém získával mnoho financí z Řecka, ovšem už tomu tak není. Čili solidarita má mnoho tváří. Tyto tváře jsou spojeny s prioritami Evropské unie v následujících letech. Nemůžeme prostě objevit nové věci ve vědě nebo mít eh, kvalitní eh, dopravu či digitální technologie, pokud nebude mít společné evropské politiky, které by to zajistily. Samozřejmě, že musíme uvažovat i o změnách ve stávajícím rozpočtu Evropské unie. Jsou zde určité rezervy, které zatím nebyly využity vhodným způsobem. Musíme je hledat. Ovšem, nenajdeme je, pokud eh, tam začlenuje pouze politiku soudržnosti. Musí tam být i politika energetické energetické mm, efektivity, energetické účinnosti, dopravy a tak dále. To, že budeme škrtat stávající finanční prostředky, to mm, nenahradí nové eh, mm, prostředky, pouze nové prostředky. Prostě chceme mít nového, eh, nové cíle, potřebujeme získat novou přidanou hodnotu pro naše daňové poplatníky, potřebujeme, eh, protože víme, že všichni věnují pozornost každému, každému halíři, který jde do našeho rozpočtu. Hovoříme zde o minimu 5% eh, navýšení, které ovšem nevyřeší veškeré problémy. Máme zde i otázku projektových bondů nebo eurobondů a jiných způsobů financování. Děkuji, pane Kalfin. Eh, a nyní má slovo paní Polsen. Minutu. Děkuji, pane předsedo. Ano, musím říci, že za veškerá ta léta zde v parlamentu je práce výboru Šure to nejlepší, to nejkrásnější, to, co má nejlepší vizi. Obsahuje to vše důležité pro budoucnost Evropy. Vše je ve zprávě. Bohužel, i navzdory tomu musím říci, že osobně se dělám velké obavy ohledně toho, co jsme neučinili. Totiž my jsme si nestanovili jasné priority. My jsme tam prostě do té zprávy dali veškeré nové výzvy, ale zároveň jsme tam ponechali vše staré. Možná není možné mít obojí. Měli bychom si bývali měli stanovit mnohem jasněji priority. Mnohem jasněji, než jsme učinili. Co mě nejvíce znepokojuje v tomto kontextu je to, že my jsme přenechali ty priority, to stanovení priorit radě ministrů. To není nic dobrého, milí přátelé, a bude to obtížné v budoucnosti. Děkuji kolegyně, minutu má kolega Martin Kelenen. Děkuji pane předsedo, veřejnost a tvrdě pracující daňoví poplatníci, eh, eh, kteří tedy vydělávají pro nás peníze, tak Eh, tedy eh, chtějí mít menší eh, rozpočet, který ale vezme do úvahy, že žijeme v době úspor, ať to chceme nebo ne. My bychom se měli koncentrovat na omezený počet oblastí, které budou mít přidanou hodnotu a nechat ostatní aktivity na členských státech. A hm, bohužel návrh toto neřeší. Buď, hm, musíme mít jasno, tedy pětiprocentní nárůst je nepřijatelný, ta myšlenka těch takzvaných vlastních zdrojů, to je také nepřijatelné nepřijatelná myšlenka, to jenom mm, eh, a my bychom měli tedy realekovat eh, programy a prostředky na ty, které jsou prospěšné. A potom eh, ty, ty bailouty, tedy ty záchrany různé režimy, tak mm, do těch bychom také neměli již investovat, protože nepřispějí k ničemu. My bychom měli se chopit této šance a Eh, nedělat ty věci, které, eh, se, eh, které jsou zbytečné a které náš parlament by měl odmítnout. Děkuji. A nyní pan Laslo Surian dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane komisaři, já se domnívám, že toto je v podstatě jedna z nejdůležitějších zpráv, o které vůbec jednáme v Evropském parlamentu v tomto období, protože nejdůležitější pro nás, pro všechny je, abychom vytvořili určitě rámec pro následujících sedm let. My tím nezasahujeme do práva komise, naopak komise neustále může překládat své nápady a návrhy, protože právě tímto způsobem bychom mohli dosáhnout dohody, společné dohody a vyhnout se různým skandálům, tím, že bychom například návrh rady odmítli. Všichni naši partneři vědí velice jasně to, co Evropský parlament požaduje v tomto ohledu. To je velice důležité a my se snažíme to zahrnout právě do této zprávy a snažíme se přesvědčit i ostatní partnery. Chceme vzít v potaz naše priority. Když si přečteme Lisabonskou smlouvu a samotnou zprávu, tak zjistíme, že je zde několik velice důležitých bodů předtím, než začneme um, přicházet s velice přísnou kritikou. Musíme mít vlastní zdroje. Vlastní zdroje, které jsou nesmírně důležité, tak jak je to zakotveno v Lisabonské smlouvě. Je zásadní, abychom právě s tímto signálem přišli. Toto je jasný signál protože malé navýšení evropského rozpočtu prostě potřebujeme v tomto ohledu. Malé, opravdu, skutečně malé navýšení, které by nám mohlo pomoci. Vezme-li v potaz i inflaci, tak opravdu toto navýšení je drobné. Hovoříme zde o nějakém obrovském navyšování našich finančních zdrojů. Hovoříme zde i o výdajích na eh, fondy soudržnosti, společnou zemědělskou politiku. Prostě nemůžeme škrtat finanční prostředky, které máme k dispozici v rámci těchto dvou fondů. A jeden známý Maďar to formuloval tak, že existují určité věci, které se prostě vyskytují pokud je na tom špatně zemědělství, tak z toho nemůžeme vinit někoho jiného. Ani Maďaři, ani Rumuni, ani Slováci za to nezodpovídají. Pokud má vůbec někdo zodpovědnost, tak je to celá Evropská unie. A to je věc, kterou musíme mít na paměti a měli bychom se skutečně snažit, abychom tady pokročili velkou měrou. A teď je to přerušení. Kolega Derek Vogan minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Chci také poděkovat zpravodaji a předsedovi za práci, kterou odvedli eh, v této zprávě. Diskuse dnes eh, k této zprávě nám jasně ukazuje, že eh, tady bude boj v radě, v celé řadě otázek, včetně celkového navýšení částky Velké Británie a vlastních zdrojů. A abychom byli spravedliví, kromě otázky této částky Velké Británie i členské státy, tady budou také muset přispět. Myslím si, že parlament asi bude muset dosáhnout nějakého kompromisu je tady eh, je to velice komplikovaná, ale důležitá zpráva a tady je kompromis vlastně nevyhnutelný. Některé z kompromisů vítám. Vítám kompromis eh, v, o, ve směru z eh, nových struktur příštího finanční výhledu. Také vítám kompromis politiky soudržnosti. Politika soudržnosti si myslím je klíčová, pokud máme dosáhnout dalšího růstu a větší zaměstnanosti v EU do, do, do, po období 2013. A proto politika soudržnosti by měla být dotována ale alespoň na úrovni, kterou máme teď, pokud by to nemělo být ještě více do budoucna. Další finanční výhledy eh, musí eh, se týkat eh, růstu a zaměstnanosti, pokud to má přispět k blahu občanů. Proto silná politika soudržnosti je důležitá. Potřebujeme politiku a investice do výzkumu a do našich univerzit a malých a středních podniků a jejich dalšího vývoje a proto doufám, že tyto investice půjdou do toho směru. Infrastruktura v Evropské unii také potřebuje nové dotace. Infrastruktura, doprava, energie a také mm, širokopásmové záležitosti v mnoha oblastech a také venkovské oblasti, ty by neměly být eh, zapomenuty. Abychom mm, dostáli této politice růstu a zaměstnanosti, potřebujeme správné mechanismy, také potřebujeme partnery. Děkuji.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 Když hovoříme o tomto finančním rámci, tak si musíme uvědomit, že se musíme vybavit eh, nezbytnými nástroji, abychom dosáhli eh, cílů strategie 2020. Eh, v této zprávě je dobře upřesněno, že pokud nemáme dobrý rozpočet a pokud nemáme dobrou soudržnost, a jakož i dobrou politiku, tak tyto cíle nedostihneme. Ta politika soudržnosti je jediným nástrojem, který máme k dispozici a který nám umožňuje, abychom vytvořili růst a zaměstnanost. My myslím, že eh, musíme rozvinout toto i v jiných eh, odvětvích. Pane komisaři, musíte si uvědomit, jaké jsou to potřeby, které my předkládáme pro tento finanční rámec. A hlavně tam, kde máme požadavky na zemědělství ve zprávě, se zdůrazňuje eh, také nutnost, abychom se zaměřili na postižené oblasti, speciálně severské oblasti, které jsou velmi Absolutně ne, děkuji, kolegové. Pan Vandelen. Pane eh, předsedo, Evropský eh, parlament eh, musí jistě získat znovu důvěru evropských občanů. A jak to dokáže? Především ne více fondů, ne víc Evropy, ale lepší Evropa. Evropa, která bude mít větší předanou hodnotu a ne vněšování Evropy do vnitrostátních eh, záležitostí, jako je například sport a turistika. Soudržnost. Eh, ta je potřeba hlavně pro ty chudé regiony Evropy. 50% eh, příspěvků jde do bohatých zemí, jako je Německo a Francie, to je nepřijatelné. Když se bude správě hospodařit, můžeme hodnotit, můžeme dobře pracovat i s fondy. Je zcela nutné podpořit udržitelnou zemědělskou politiku a průmysl. Zpráva Poledova je vlastně propadem, pane předsedo. Občané eh, musí eh, tuhle tu ropuchu spolknout dobrou chuť, ale tady to nekončí. Dvě minuty. Pan Jose Manuel Fernández. Eh, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, chci poblahopřát panu zpravodaji za výbornou práci. E, tento text nám umožňuje dobře přistoupit k novému víceletému finančnímu e, rámce. Je to dobrý podklad pro práci Rady a komise, je to ambiciozní text, ale zároveň je realistický. Všechny instituce zřejmě eh, budou muset to vyvodit a doufám, že vyvodili také důsledky z ekonomické a sociální krize. Pro mě je jedna věc jasná: Bez solidární eh, Evropy s posíleným vládnutím a s konvergentní a <clears throat> kohezní eh, politikou nebudeme moci čelit výzvám, které na nás čekají. Je třeba tedy víc Evropy a lepší Evropy. Důležité je, abychom posílili komunitární metodu. Eh, musíme posílit rozpočet. Strategie Evropa 2020 je, je eh, politikou, na ní jsme se shodli a její cíle jsou měřitelné. Bude to vodítko pro příští vypracovávání eh, výhledů finančních, ale strategie bude mít úspěch jenom tehdy, když budeme mít rozpočet, který bude moci být na takové úrovni, aby odpovídal těmto požadavkům. Je důležité, aby tento rámec odpovídal ambicím a požadavkům e, strategie 2020. Politika soudržnosti vyplývá také z principu solidarity. A je důležité, aby i tato soudržnost byla ekonomická, sociální a územní. A musí také podporovat ty chudší oblasti. Domnívám se, že fondy pro soudržnost e, by měly být udrženy na stejné úrovni, zrovna tak jako fondy pro PAK. E, důležité je, abychom směřovali k vypracování společného rámce tak, aby eh, jeho příspěvky nepřesahovaly 80 národních eh, příspěvků. Děkuji, pane předsedo. Musíme eh, se podívat znovu na národní rozpočty a na komunitární rozpočty a podívat se na to, zda jsou užitečné pro naše společné cíly. Celý rozpočet musí být revidován, abychom viděli, zda přináší opravdu přidanou eh, evropskou hodnotu. Já bych rád pohovořil o oblasti, o níž jsme ještě nehovořili. Je to oblast, která se týká a hlavně příspěvku k Lisabonského procesu ke komunitárním politikám. V, týká se to hlavně kompetencí národních států eh, v policejní spolupráci. My zde chceme pokročit, a je třeba, abychom si zajistili financování na možnost realizace takového ambiciozního programu. Evropa potřebuje eh, opatření eh, k vlnám imigrace, které, eh, k kterým dochází. A k tomu ale potřebujeme také zdroje. To, co se děje v severní Africe, nás nutí, abychom revidovali eh, principy naší imigrační politiky, což poukazuje na to, že potřebujeme větší integraci a že k tomu potřebujeme také financování. Je třeba posílit evropskou solidaritu. My jsme si všimli v posledních pěti měsících, že eh, proto, abychom mohli bránit naše hodnoty, abychom mohli bojovat proti diskriminaci, potřebujeme eh, zdroje. Je třeba zjednodušit Eh, hlavně čerpání zdrojů při eh, obtížných a komplikovaných situacích a potřebujeme také vlastní zdroje pro to, abychom eh, dospěli k silnější Evropě v budoucnosti. Děkuji. Quiero recordar el artículo correspondiente. Rád bych vám připomněl, pánové, článek řízení, který upřesňuje, že veřejnost E, na tribunách musí zůstat e, v sedě a všichni, kteří budou e, projevovat svoje názory, ty budou odsud vyloučeni. Takže já bych poprosil, abyste kontrolovali, zda lidé tleskají nebo ne, protože to je zde zakázáno. A ti, kteří poruší toto pravidlo, budou odsud vyloučeni my na to použijeme, tedy toto pravidlo, které je v našem nařízení. Pan Alex na jednu minutu, Alex James. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Chci pogratulovat zpravodaji za veškerou práci, zpravodajkyni kterou, za práci, kterou odvedla, um, snažila se dosáhnout konsenzu. Jsou tady tři oblasti um, a pozměňovací návrhy, uh, za které bych se zasazoval. Za prvé, z dlouhodobého hlediska potřebujeme pětiletý finanční výhled. Je to právě um, strategie 2020, pak semiletá dimenze. Měli bychom mít absolutní podmínku toho, že to další naplánujeme na pět let. Za druhé, nedostatečná práce byla odvedena v tom, že jsme se nepodívali pořádně na tom, jak udělat ujištění týkající se výdajů. Ti, kteří volají po více penězích, ti by možná byli posíleni, kdybychom věděli, že tady správně pochopíme, kam peníze vlastně plynou. A v neposlední řadě chci reagovat na to, co říkal pan Verhofstadt. Není moudré tady jenom vyjímat jedno, jeden členský stát, který by byl čistým plácem. Já bych velice se zasoval za to, abychom měli limit čistých příspěvcích členských států států, určité procento HDP, a protože by bylo nerealistické si myslet, že eh, tady budou členské státy, jejichž čisté příspěvky se budou zdvojnásobovat mm, v dobách, kdy máme velice eh, striktní úsporné balíčky. Děkuji a na dvě minuty teď vyzývám pana Markusa Pípera. Děkuji, pane předsedo. Eh, rozpočet o 5 vyšší vítáme také z důvodu ochrany hranic, eh, vyšší míra peněz, které jdou do infrastruktury vzdělávání a dalších důležitých oblastí je odůvodněná. Přesto se uh, nám naskýtá také šance. Byli bychom ještě důvěryhodnější, kdybychom ukázali, kde může být Evropa účinnější, efektivnější, uspořit peníze. Je to otázka velkého počtu agentur, které stojí dost peněz, patří sem také zemědělství, kde se některým státům stále ještě nepovedlo zavést paušální platby ale musím také říci, že sem patří evropská politika soudržnosti. Mnoho regionů se naštěstí dokázalo přes, dostat přes tu hranici těch 75%. Pokud bude v Evropě méně chudoby, tak eh, to bude také důležité pro solidaritu v Evropě a můžeme investovat více do přidané hodnoty, například do chytrého propojení strukturálních fondů a transnárodních sítí. O tom v současné době jedná regionální výbor, výbor regionů a je to také otázka kategorie 75 eh, eh, až 80 ale myslím si, že zatím se výbor neschodne na kompromisu. Já nepovažuji tento výbor za rozhodující a správné grémium pro této kategorie a bylo by to příliš jednoduché, kdybychom ty bohatší regiony definovali jako regiony, které potřebují podporu. Já si myslím, že bychom neměli plývat, plítvat penězi, měli bychom mít osvědčený systém, eh, my zaručujeme dlouhodobé subvence mnoha regionům a dámy a pánové, takovýto systém v regionální politice Evropy nesmí mít budoucnost a proto musíme vyškrtnout paragraf 73 z této zprávy. Děkuji. Děkuji kolegovi. A další Paní Švit ukázala modrou kartu. Chcete položit eh, panu Píprovi otázku? Akceptujete otázku? Akceptujete otázku, takže paní Šröter máte slovo 30 sekund. No funciona el micrófono. Yeah. S mikrofonem, prosím. Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je určená pro pana Pípra. Eh, divím se, že mluví o tom, že paní Krelová sní. Máme přece otázku hlasování regionálního výboru a jsem přesvědčena o tom, že se najde většina, protože většina bude pro solidaritu regionu a k tomu potřebujeme tento mezicíl. A mě by zajímalo, proč pan Píper toto označuje za sen. Děkuji kolegyni, pane Pípre, chcete odpovědět a vysvětlit, jak to vypadá. Pokud je o vnímání věcí, paní Schröter, my máme v výboru regionálním jiný návrh textu, než je teď ve zprávě, to je jedna věc. A druhá věc, stále ještě se setkáváme se značným odporem proti těm kategoriím a já si myslím, že to víte, proto se divím, že se teď ptáte. A já bych označil skutečně zasnílkovství, kdybychom tvrdili, že jsme našli kompromis jednoznačný, Navíc je to věc eh, regionálního výboru připravit to pro plénum a že by to bylo hotové, proto se divím vaší optimistické optice. Děkuji panu Píprovi a minutu a půl paní Krelier. Le débat sur les perspectives financières de l'Union. Diskuze o víceletém finančním rázku v rámci eh, je eh, velmi důležitý. Tato zpráva má pohled na eh, budoucí strategii, na strategii 22, která je velice pozitivní. A velká, eh, oponuje velké většině států, kteří mají velice úzkoprsý pohled na věc. Je eh, pod tato zpráva podporuje společenskou eh, politiku, která bude integrovaná, jelikož se jedná o historickou politiku a chce také přidat Evropě nové kompetence. Ano, tento, tato zpráva by eh, měla být základem pro budoucí diskuzi, i když eh, podle mě je příliš opatrná. Ano, rozpočet, který by byl zvýšen o 5%, to by byl lepší rozpočet nežli ten v roce 2012. Eh, bude potřeba eh, být na úrovni politik, které jsou vytečené tímto zprávě. Eh, budeme muset řešit politiku omezení, omezení zaměstnanosti. Máme zodpovědnost financovat proticyklické politiky. Pan Piper podporuje veřejné investice a politiku mm, regionální a myslím si, že to je správný případ známý případ. E, uzavřela bych tím, že musíme dospět k mm, omezování spekulace, která e, vlastně brání tomu, aby evropští občané lépe přijímali tento projekt financování. A nyní dvě minuty pan e, kolega Hetmark. Pane předsedo, za prvé bych rád pogratuloval zpravodajkyni za to, že e, zdůraznila řadu výzev, před kterými stojíme. A rovněž vítám velmi jasné poselství obsažené ve zprávě, které volá po významném navýšení, co se týče výzkumu a vědy tedy investic těchto oblastí, protože to je jedna z priorit, e, kterou si musíme stanovit. A mm, rád bych řekl, a říkám to komisi, že politika a e, vůdčí role v politice znamená priority a bez priorit neexistuje žádné vůdcovství. Vždycky jsou tu úkoly a výzvy, které jsou významnější než jiné. A to platí i pro e, rozpočtovou unii, e, rozpočet ve členských státech. Musíme navýšit více eh, investic do výzkumu vědy, ale zároveň musíme navýšit eh, částky eh, do výzkumu a jiných oblastí a dále musíme vzít v potaz rozvoj zemědělských trhů a tam se musí snížit výdaje. Ale pane předsedo, nezapomeňme na to, že Priority jsou něco, co musíme stanovit na všech úrovních, na evropské úrovni, stejně tak jako v členských státech. A musím říct, že se mi nelíbí to, jak se pořád převaluje vina v EU nebo v Bruselu, ale také mezi jednotlivými členskými státy, protože to pak bude snižovat význam těch výdajů, které máme v jednotlivých členských státech do zdravotnictví, do sociálního zabezpečení, vzdělání, důchodu a podobně. Toto není konflikt mezi EU a členskými státy. Toto je neustálý boj o vůdcovství a priority a jestliže tady se neodvážíme nestanovit tyto priority, pak neukážeme, že máme vůči roli. A musím říct, že pokud nebudeme schopni pochopit ehm, tvrdou situaci, v jaké se členské státy dnes nacházejí, tak nepochopíme realitu eh, jednotlivých ehm, občanů. Musíme stanovit priority nejen, abychom vyřešili problémy, a jenom, eh, ale zvýšili rozpočet. Pane komisaři, takže ukažte, že tady máte vůči roli, buďte odvážný, nezapomeňte na to, že výzkum a věda, eh, infrastruktura společně Tak a teď ehm, na minutu a půl pan Kotolína. Vážení kolegové, my budeme hlasovat o strategickém dokumentu, který je velice podstatný a e, umožňuje e, vyjednávání o situaci po roce 2013. Je to velice dobrý základ. Požadavek e, koherence a dobrých nástrojů je zcela legitimní. Po lisabonském procesu eh, musíme čelit recesi a zdroje, které musíme společně investovat, o těch musíme rozhodnout. Zde nacházíme i odpověď na požadavek eh, o inovace, který nám veřejnost klade. A tento požadavek pochází od eh, výrobních sil v Evropě. My požadujeme kohezi. Zcela zásadní kapitola pro to, co chceme a co má být Evropa v budoucích letech, zní. Koheze, soudržnost je naprosto zásadní v evropském projektu. Je to důležité dědictví, které máme a které musíme uchránit a zároveň inovovat. Zvlášť kritická, zvlášť kritické je úsilím, když chceme zasáhnout do tohoto a zavést kategorii regionální. Recese, kterou jsme právě prošli, vyostřila různé rozpory Znamená to, že my musíme přiměřeně reagovat a pomoci méně vyvinutým krajům Evropy. Eh, musíme potírat eh, zbytečné utrácení a podporovat politiku o rozvoje. Přesto si myslím, že ty eh, mezikategorie jsou záskou, kterou musíme přijmout, abychom otevřeli novou kapitolu v politice soudržnosti v Evropě a také proto, abychom mohli podpořit vývoj, který bude udržitelnější a který chceme zajistit pro Evropu do příštích let. Pan eh, kolega, dvě minuty, pan Frank Engel. Pane předseda, 500 milionů evropských občanů, které my zde eh, reprezentujeme, je 8 světové populace v roce 2050 budeme 3% eh, a v dalších letech jenom 2%. To znamená, že <clears throat> Evropa bude muset čelit eh, situacím, bude potřebovat ambasády, eh, vojska a tak dále. Zdá se mi, že dnes Čína má obrovské množství zástupců a Zrovna tak Afrika potřebuje se zástupce, aby vyjednávala bilaterálně. To všechno začíná být na světové úrovni vlastně směšné. E, rozdělit 8% e, ještě na 30 e, pod, pod rubriky je šílenstvím Evropa bude snižovat své náklady na rozpočty A e, příspěvky členských států vlastně e, jsou jedna čtyřicetina jejich e, členských výdajů. Jak můžeme používat vlastní zdroje? Protože bez nich nebudeme moci čelit veřejným výdajům. Nebudeme schopni vlastně udržet veškerý náš aparát, proto abychom udrželi strategii do roku 2020 a nebudeme schopni být konkurenceschopní ani udržet to, co jsme si vytyčili v Lisbonu. Členské státy to tak chtěli, ale nebudeme schopni tomu čelit. Zpráva kolegy Garigy je trochu skromná, ale pokud my se budeme ještě více omezovat, tak nikdy eh, svých cílů nedosáhneme. Proto se o této zprávě hlasuje. Děkuji panu Engelovi. Minuta. Kolega darwin. Merci, président, monsieur le commissaire. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, tato zpráva je důležitá pro budoucnost evropského projektu, který má být ambiciozní a solidární a hlavně v tom kontextu eh, rozpočtové krize, která nás zatěžuje. Eh, většina států v radě a zástupců států v radě eh, zůstává na myšlence nekoherentního rozpočtu a jsou ochotni i obětovat perspektivu Evropy. Zmrazení rozpočtu evropského by bylo naprosto negativní. Zvýšení o alespoň 5%, tak jak se to říká v této zprávě, musí být opravdu alespoň to minimum, které jeho je potřeba. Je to minimum, které zaručuje evropskou solidaritu. A tato solidarita evropská Eh, samozřejmě prochází skrze nezbytnost financování. Eh, je třeba financovat hlavně boj pro potírání chudoby. Evropská solidarita musí potvrdit, o tom jsem přesvědčen. Eh, vytvoření regionů mm, intermediálních. Jiným příkladem je potom Evropský fond pro úpravu globalizace, to je výraz solidarity, která se dobře zakotvuje v této zprávě. E, tato zpráva také tvrdí, že je třeba víceletého finančního rámce a to je nezbytné. Díky přidané hodnotě evropského rozpočtu a díky budoucí politice pak to bude takto realizovatelné. Děkuji panu Dardenovi a nyní dvě minuty paní Marieta Danaku. Pane předsedo, Lisabon vytvořil nové kompetence pro Evropu a posílil evropské politici tak, jak eh, se to vlastně musí odrazit i v příštím eh, více letem finančním ráci. Já blahopřeji zpravodaji za tuto velice úplnou zprávu, která dobře monitoruje priority Evropy, která bude jiná než tu, kterou jsme znali až dosud, vzhledem k tomu, jaké otázky nás čekají jak uvnitř Evropy, tak mimo. Tato zpráva eh, má na eh, mysli internacionální charakter naší politiky. Potřebujeme snížit eh, rozpory sociálně a ekonomické uvnitř Evropy. Politika soudržnosti je již sama o sobě přidanou hodnotou a musí být v prospěch všech členských států. Ten nový program a nový víceletý finanční rámec posiluje eh, strategii 2020. Eh, Míří k oživení ekonomiky a mm, snaží se o eh, udržitelný neexkluzivní, ne, ne, o, ex, o rozvoj mm, udržitelný. Hovoří o, o zlepšení vzdělávání, o potírání chudoby i politiky pro e, imigraci a e, fondy pro rozvoj a rozpočet pro Evropu, to všechno jsou e, nástroje, kterými se může posílit solidarita mezi členskými státy. Je to dobrý nástroj pro reformy, který e, by mohl ještě získat nové veřejné i soukromé zdroje pro investice. Mohl by fungovat jako katalyzátor pro rozšíření veřejných výdajů rozpočet se musí navýšit, pane předsedo, a musí se zakládat na vlastních zdrojích. Pokud chceme, aby Evropa dostala svým výzvám, které eh, má ve světě. Jednotlivé členské státy nebudou schopny přerušení řečníka. A nyní paní Okony. Pane předsedo, vážení kolegové, Často se říká, že eh, peníze jsou vlastně podporou války, ale peníze eh, také můžou stát u základu evropského projektu míru. Pokud Evropa chce opravdu zrealizovat politiky, které jsou stanovené v, smlouvách, a chceli realizovat i Lisabonskou smlouvu, tak je nezbytné, aby měla finanční prostředky, které budou odpovídat těmto ambicím. Proto já podporuji i vlastní zdroje a vytváření zdanění, které by nám tyto zdroje vytvářely. Zvýšení evropského rozpočtu musí být doprovázeno i ekonomikou, která bude kontrolovat výdaje potřebujeme zahraniční a obranou politiku Evropy, proto abychom zajistili větší vliv Evropy ve světě. A potřebujeme i, i lepší možnost veřejného působení. Myslím si, že text pana Garidy Polega je naprosto zásadní, protože vytočuje eh, rozpočtovou politiku pro Evropskou unii, která je zcela zásadní. Navíc eh, hovoří o klíčových politikách pro Evropskou unii, hovoří o politice společné zemědělské politiky, která je zcela zásadní pro bezpečnost a e, potravinovou nezávislost na našem, e, na našem sité díle. Dále podporuje politiku soudržnosti, která vlastně znamená posílení solidarity mezi jednotlivými regiony v Evropě. Ambice této politiky by měla být posílena tak, že se vytvoří e, mezi kategorie mezi regiony, proto vypnutý eh, mikrofon řečnici. Paní Hybnerová, minutu a půl. Děkuji, pane eh, předsedající. Vážení kolegové, chtěla bych říct pár slov o potřebě eh, posunout se k vlastním zdrojům a reformě vlastních zdrojů. Věřím, že eh, dominující role je udělat správná rozhodnutí o evropském rozpočtu a mm, myslím si, že nám to usnadní potom buď zmražení nebo navýšení výdajů Evropské unie. Je to logika, která je vyjádřena v rozpočtu na rok 2011, protože jak snižujeme národní rozpočty kvůli krizi, měli bychom aplikovat stejný přístup k eh, rozpočtu EU, ale není úplně zřejmé, že s dodatečnými vlastními zdroji, které by snížily závislost na GNA, můžeme očekávat revoluci v schopnosti EU zajistit svou, eh, svůj růst a změny. Je tady vždycky riziko, že ta, ta koalice, která eh, hlasuje pro toto v radě, může hlasovat za stejné rozhodnutí v Evropském parlamentu. Pokud nám leží Evropa na srdci, tak bychom neměli jenom reagovat na očekávání ministrů financí, ale měli bychom se posunout k očekávání občanů občanů. Úspěch na eh, národní úrovni eh, eh, by, tady by to mělo být propojeno s, s, také s rozpočtem Evropské unie. Například je to poselství, které Evropské unie vyšle ve směru malých a středních podniků, tak aby mohly dělat inovační projekty. Je jasné, že mm, to, jak je EU financováno, to by mělo být transparentní. Mělo by mm, tady být jenom jeden, jeden daň, mělo by to být také mít takovou důležité mít skupinu daní, tak aby byla zajištěna transparentnost a spravedlivý přístup a větší harmonizace. Tiene un minuto y medio para su intervención la señora María da Grasa Carballo. Děkuji, teď má minutu paní Cavalio. Pane předsedo, pane komisaři, já chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci, kterou odvedl a jsem ráda, že tu byly předloženy dobré priority v souvislosti se strategií Evropa 2020. Zejména růst je důležitý a je v centru všech politik. Potřebujeme to pro lepší Evropu. A proto Musíme využít oblasti, které mohou přispět ke konkurenceschodnosti jako je věda, výzkum, vývoj a inovace. Proto se musíme soustředit na posílení těchto oblastí, abychom dospěli k centrům excelence v Evropě. Je to otázka eh, silnějšího financování, tak abychom mohli investovat eh, až 10 hrubého domácího produktu. A je to otázka vytvořit eh, infrastrukturu pro budoucnost i v oblasti energií, tak abychom byli schopni konkurovat jako evropský průmysl. Je to otázka posílení těchto průmyslů, zejména také malých a středních podniků a je to otázka vedoucí úlohy Evropy. Děkujeme paní Cavalio na minutu a půl paní Barbara Matera. Děkuji, pane předseda. Já bych eh, chtěla eh, přát zpravodaji za skvělou práci, kterou během celého roku udělal a eh, práci, na níž se shodneme. Tato zpráva dokázala vytvořit řešení a vytvořila možnost pro Evropu, aby byla globálním hráčem. Eh, tato zpráva obráží ambice pro Evropu 2020 a eh, pokládá dobrý základ eh, pro realizaci Lisabonských smlouvy. Přesto však to, co Unie musí řešit, potřebuje také k tomu mít přiměřené financování strukturu pro dopravu, vzdělávání, politiky pro mládež. To všechno se musí posílit v příštích rozpočtech Evropského společenství politika soudržnosti a politika zemědělská musí být eh, udržena na stávající úrovni financování. Evropa a její velké projekty narážejí na obrovské stropy národních eh, finančních rozpočtů, proto je třeba, aby soukromý sektor se více podílel eh, na financování EU, také díky partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a to bude důležité pro budoucí růst italská delegace eh, podporuje začlenění tzv. intermediálních kategorií v regionálních politikách. Uzavírám tím, že financování Unie skrze systém vlastních zdrojů eh, vlastně je jedinou cestou, jak zaručit budoucnost a rozvoj evropské spole- evropského společenství. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní Nevím, jestli zde tady je dotaz, chcete se zapsat na list, chcete se ptát hned, nebo se chcete zapsat na listinu na Kačdaj? Nepochopil jsem to, jakže? Neslyším vás. Takže Kačdaj dobře zapisujeme. A nyní minutu a půl paní Gresle. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, společně s balíčkem MMF se předkládá také reforma z personálního statutu. Je to otázka zprávy EU a myslím si, že kolega Gariga to velmi dobře pojednal, zejména v odstavci nebo paragrafu 25 a 26. Je to otázka personálního statutu. Tady se diskutovalo to, co děláme a je stejně důležité, abychom diskutovali, jak to děláme a to bude hrát důležitou roli při implementaci všech bodů toho programu, který je dnes předložený. Je to program 2020 a chci, aby Evropská komise si připsala důležitější roli sama pro sebe. Proto je důležité, abychom eh, udělali reformu toho personálního statutu tak, abychom měli dostatečné možnosti, aby komise mohla plnit své úkoly. Uh, Máme tam spoustu volných dnů, až 30 dnů mají zaměstnanci. Pane komisaři, navrhuji, abyste využili tyto volné dny a přehodili je do implementace rozpočtu, využili je k tomu. Chci vás požádat o to, abychom e, dostali také strategii EU 2020 pro administrativu EU a myslím si, že to bude důležité pro celé kolegium i pro pana předsedu. Děkuji. Děkujeme paní Gresle. A další na minutu a půl paní Jedřejevská. Pane předsedo, děkuji. Chci pogratulovat zpravodaji k této vynikající zprávě. MFR. Je to zpráva, která dostala velkou podporu našeho výboru a doufám, že, tento, že se stane důležitým základem pro vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci EU. Jsem velmi potěšena, že poslanci se dohodli, aby pozměňovací návrh, který jsem podala, podpořili. Je to otázka podpory eh, politiky mládeže. Nacházíme se v situaci, kdy trpí zejména mládež touto situací, takže bychom měli podpořit všechny situace, které mohou přispět ke zlepšení stavu mládeže, zejména v oblasti vzdělávání a jejich životní situace takové programy jako Use on the Move a celoživotní učení, programy, které nejsou drahé, ale mohou poskytnout velmi mnoho jednotlivcům, jsou programy, které musíme zachovat jako důležitý prvek pro příští MFR a e, je také důležité, abychom navýšili příslušné prostředky. Potřebujeme také dobré finanční vybavení pro politiku soudržnosti. Ta totiž není jenom rozhodující, pokud jde o strategii Evropa 2020, ale také evropská solidarita a integrace se tímto podpoří a posílí, protože ty disparity, které stále ještě mezi regiony jsou, můžeme zredukovat a odstranit. Děkuji, děkujeme. Milé kolegyně a kolegové, Teď jsme prošli celý seznam řečníků a začneme s Catch the Eye. Máme 19 řečníků a 8 z nich může dostat slovo. To nejdůležitější je, abychom vyslechli také zpravodaje, komisaře, měli k tomu klid a nedělali to až ve chvíli, kdy přijdou, přijde 700 kolegů hlasovat. Takže po jedné minutě přesně vám vezmu slovo. Pan Nikulesku je první. Děkuji, pane předsedo. Spravodajkně začala svou prezentací s velice důležitou eh, větou a sice, eh, že musíme podporovat tradiční politiku Evropské unie a stanovovat nové priority ani jedno, ani druhé nemůže fungovat bez eh, vzájemného propojení a já vítám tuto vizi týkající se nové politiky soudržnosti. Chtěl bych zmínit některé důležité myšlenky. Za prvé, udržení eh, rozpočtu společné zemědělské politiky na stejné úrovni, eh, udržení tradiční role evropského zemědělství a to je legitimizováno právě naší vizí. Za druhé, Musíme eh, udržet eh, tuto politiku eh, dvoupilířovou tak, abychom mohli podpořit venkovské oblasti v druhém pilíři a to se jasně vztahuje k naší strategii. Ehm, dále musíme být sjednocené ehm, dotace a také spravedlivé rozdělení. Teď byl vypnut mikrofon. Pan Balčitis. Pirmas Pane předsedo, nejprve bych chtěl poděkovat všem zpravodajům, kteří odvedli vynikající práci. Dnes máme jasné stanovisko parlamentu, které se týká očekávání občanů a a to se týká nových finanční výhledů. Budeme muset změnit naši politickou linii a to se odráží ve strategii Evropa 2020 Musíme stanovit jednotný eh, trh s energií, musíme propojit Evropu eh, novými dopravními eh, trasami a musíme snížit nerovnosti mezi regiony v Evropské unii. Potřebujeme dobrou a účinnou zemědělskou politiku. Jsou tu ještě jiné oblasti, které mm, jsou nezbytné pro to, abychom vytvořili konkurenceschopnou Evropskou unii. Dále potřebujeme obrovské investice do vzdělávání musíme hledat nové zdroje financování a e, FTT je e, jednou z alternativ. Děkuji. Senior Jan Müller. No. No. Mikro. Voilà, je marche. Uh, meneer de voorzitter pane Jedním z hlavních bodů, které tu zazněly v této rozpravě, je otázka, jaká je jaký je přidaný užitek pro Evropu. A když komise předloží svůj návrh, tak si myslím, že by měla říct, jak jaké přidané užitky a hodnoty mají určité konkrétní položky, abychom mohli říci, eh, o čem budeme hlasovat. Druhý bod. Ta diskuze byla také ovlivněna tím, že jsme diskutovali o vlastních zdrojích, vlastních prostředcích. A u jednoho bodu tam máme rozhodnutí o britských rabatech, jak to bude dál. Buď nebudou rabaty, nebo budou další jiné země, které se dostanou do stejné situace jako Velká Británie. S těmi se bude muset nakládat podobně. Doufám, že návrhy komise půjdou tímto směrem. Esta obsesión por fijarse solo en cuánto recordar y en cambio no en el cómo y... Dobře. Tady se jedná o tuto rozpravu, jak můžeme přispět, vytvořit Evropu, znamená více evropských politik, méně národní politiky. Buď budeme krátit výdaje, nebo budeme doplňovat financování. Je to otázka také toho, že bychom mohli krátit výdaje. Máme tu několik příkladů, které jsou velmi důležité a to, co mi dělá největší starosti, je to, co pan Levandovský se směje, když hovoří hovoříme o příslušné dani z finančních transakcí, ale mě to dělá starosti. Otázkou je, jak je možné, že je to tak špatné, že ti, kteří eh, způsobili na základě spekulací tu krizi, za ní nezaplatí. Eh, je to otázka, my krátíme sociální výdaje a další pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. Mně stále ještě nefunguje mikrofon, takže jsem přešel na jiné místo. Mikrofon zase vypadl. Pan Rubik má slovo. Rád bych připomněl eh, s kolegům jednu věc. Jestliže schvalujeme rozpočet, nesmíme zapomínat na to, že evropští občané eh, se, eh, jsou stále více skeptičtí vůči tomu, co tady děláme. A nevěřím, že rozpočet je harmonizován s ambiciozními cíly, které jsou začleněny do strategie 2020. Další otázka. Vy, pane komisaři, jste slíbil lotyšským eh, zemědělcům, že eh, bude harmonizována přímá pomoc. Pokud současný rozpočet bude schválen v stávající formě, tak nebudete moci dostat svému slibu. Eh, rád bych věděl, na čem se tady rozhodujeme, jestli to opravdu je v souladu se zájmy našich voličů. Děkuji. Pan Rubiks a pan Andrew Děkuji. Eh, říkal jsem si, že v EU to nemůže být ještě horší, ale pak jsem narazil na tuto zprávu. Začíná to eh, iluzemi, do kterých upadáme. Nikdy Evropané neby, neměli větší nároky na Evropskou unii. Stále více britských voličů eh, má větší požadavky. Je to politika zmrazování rozpočtu po roce 2013 a navýšení o 5%. To by neumožnilo ani omezený příspěvek k evropským cílům. Měli bychom být vděční alespoň za malé milosti. Eh, pak tady máme odstavec 166 uprostřed. Tady se eh, volá po dalších částkách. Mm, eh, to je to, co, kde Velká Británie mm, platí nepřijatelné příspěvky. A budeme-li, budeme trvat mm, na dalším příspěvcích, toto už je sam o sobě velká částka, ale pak odstavec 169 říká, že EU by měla uvalovat vlastní daně bez naší schválení a bez naší kontroly. A toto je naprosto nepřijatelné. Děkuji. Děkuji, pan Sikierski. Osiągnęliśmy ważny konsensus. Děkuji. Dostali jsme se ke důležitému koncenzu. Tato zpráva je velmi dobrým příspěvkem pro důležité změny. E, politika společenství se vyznačuje také stabilitou a návrh pro politiku soudržnosti a do zemědělské politiky jde tímto směrem. Opatření, se kterými jsem počítá, posilují trh. Myslím si, že dopad bude pozitivní na všechny státy EU. Společná zemědělská politika totiž každému spotřebiteli v EU dá velké výhody. Příjem zemědělců je stále ještě velmi malý navzdory subvencím z rozpočtu. Jsou tu velké výzvy, před kterými zemědělci stojí. Eh, ochrana životního prostředí, ochrana krajiny, eh, zásady VTO a to všechno je s tím v souvislosti, kdo to zaplatí pak trvale udržitelný rozvoj, podpora inovací, vzdělání, další vzdělávání. I to jsou důležité oblasti. Děkuji. Pan Stavakakis. Pane komisaři, parlament eh, vyzývá jasně komisi a zástupce Unie. Potřebujeme rozpočet, který by odpovídal očekáváním občanů. Co se týče soudržnosti, i zde je ten pokyn zcela jasný, jak politika soudržnosti má být e, dostatečná pro to, aby přispěla k řešení nezaměstnanosti a k zvýšení inovací. Je to e, souhlas k autonomní politice, je to e, souhlas s vytvořením intermediální kategorie, tedy regionů, podporuje i <clears throat> podporuje i ostrovní oblasti, ale také nechce podporovat eh, disperzivní politiku, nechce eh, sankce ve smyslu paktu stability a růstu. Děkuji, kolego. A tuto, tímto příspěvkem jsme uzavřeli Cash Eye a já se eh, omlouvám všem 12 kolegům, kteří se zapsali, ale bohužel už nemáme čas, abychom jim dali slovo. A nyní přejdeme ke konečné fázi a dáme eh, slovo panu komisaři Levandovskému, aby odpověděl na všechny otázky, bylo jich 49, eh, které zde zazněly v diskuzi. Pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, eh, Vlastně jsem už vypotřeboval svůj čas, takže už mám jenom dvě krátké poznámky. Za prvé, Eh, je to nezbytné v tomto mezinárodním kontextu úsporných opatření. Eh, eh, tady máme ten deficit a nemůžeme toto, tato vinit na národní úroveň, ale máme-li přispět dalšímu růstu a zaměstnanosti, tak se musíme podívat na povahu investic, které jsou jiné než investice národní. Tady jde hodně o sociální transfery. Za druhé, co se týče příslibu zemědělcům v Evropě. Co je realistické, to je postupná konvergence. Není tady možná paušální sazba vazba není proveditelná a myslím, že tomu ani tak nebude v příštích letech. A konečně očekávám jménem komise, eh, že následující hlasování nám ukáže široký konzens eh, v tomto parlamentu a proto bychom, by mi Evropský parlament měl být silnější a vlivnější. Děkuji. Děkuji panu Levandovskému. A eh, uzavřeme diskusi panem Gariga Poledou. A to je zpravodaj, má dvě minuty. Salvadorovi. Děkuji, pane předsedo, já vám také děkuji a děkuji všem národním delegacím, eh, všem, eh, kteří odolali i tlaku jednotlivým eh, členským státům, které budou hlasovat pro tuto zprávu. Nejedná se zde o mm, diskuzi jenom o, o rozpočet, ale jedná se o, o vlastně eh, komunitární metodu. Ti, kteří chtěli posunout diskuzi eh, na úroveň jenom omezení evropského rozpočtu, ty se spletly. I ano, potřebujeme více fondů, ano, ale po této, stra- po této cestě, pokud se vydáte, budete mít méně peněz a méně kompetencí. Já nechápu, proč zde přichází tito lidé, aby mm, hájili e, tato stanoviska. Vy jako Evropská unie musíte hájit e, vaše vlastní politiky s přiměřeným rozpočtem. My nechceme zvyšovat o 5 veřejné výdaje, protože to, co chceme, je odlehčit eh, zátěž národních rozpočtů a soustředit některé eh, operace na eh, evropský rozpočet. A měli bychom se soustředit na lepší využívání tohoto rozpočtu. A to je smysl evropské přidané hodnoty. A všechny evropská seskupení, toto v výboru SURE vlastně během roku přijali. To je návrh, který má velice široký dopad je třeba, aby členské státy se odvážně rozhodly a my chceme po členských státech, aby prokázali, že jsou na úrovni toho, co očekáváme. Já vám děkuji za konstruktivního ducha, který zde eh, byl v diskuzi prokázán. Ta diskuze byla velmi živá a vyplynula z ní Eh, různá stanoviska, která se zde zastoupená v parlamentu a my z této diskuze vycházíme jak obohaceně a naše politické vidění je ještě širší než předtím. Děkuji. Uzavírám tuto diskuzi a za chvilku budeme hlasovat. Naštěstí jsme eh, uzavřeli takto důležitou eh, diskuzi v klidu a nyní na tři, čtyři minuty přerušíme jednání a začneme hlasovat. Děkuji vám za porozumění.